Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že můžeme zahájit odpolední část. Chtěl bych vás požádat, abyste všichni zaujali svá místa. Děkuji. Čeká nás bod 9. Přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, kontrolní hodnocení a výzvy. Spravodajkou je paní Pervánč Perez. A zpráva byla, nebo návrh zprávy byl tedy dokončen a rozeslán všem kolegům. Je to komplexní zpráva. Takže nyní nás čeká projednání návrhu zprávy. A nejprve dávám slovo paní zpravodajce. No, Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji po té první výměně názorů, které jsme měli v této oblasti o návrhu mé zprávy. Doufám, že všichni měli možnost se již na to podívat. Čili ta diskuze, která probíhala v minulosti k tomuto tématu, já navrhuji přístup ve takových čtyřech krocích. První Samozřejmě musíme vzít v potaz situaci, kterou vidíme v současné době v eurozóně, pokud jde o pokrok značný, který jsme dosáhli v této oblasti. V podstatě od roku 2010 vidíme, že six balíček, šesti balíček, dvou balíček začal platit, je robustnější, dále to byl Evropský mechanismus stability a jeho aplikace. A zároveň samozřejmě jsme konfrontováni s realitou realitou, kterou vnímáme především v eurozóně. Ekonomická situace jež je nesmírně zneklidňující. Já bych řekla v podstatě z takových čtyř hledisek. První obecně se o tom často hovoří a to je pokles růstu. Samozřejmě růst je nedostatečný. Dále, druhý pohled, to je ta hrozba deflace, samozřejmě pokud eh, jde o velice především ta nízká inflace, která je v podstatě pod tím Prahem, který definovala ECB jakožto jejich cíl a které prostě by vedly k tomu, že by musela zasáhnout. Ovšem to znamená, že to je veliký problém, veliký problém, jakým způsobem můžeme v této oblasti reagovat, eh, jakým způsobem eh, snížit zadluženost v této oblasti. A třetí pohled to je samozřejmě otázka nezaměstnanosti. Obrovské rozdíly, které vidíme v jednotlivých členských státech, pokud vidíme, pokud jde o jednotlivé socio, socioekonomické kategorie, věkové kategorie a tak dále. Čtvrtý prvek, ten jsme zúraznili především u MMF, teda zdůrazňujeme MMF a OECD, to znamená především ty rostoucí rozdíly, které vidíme především eurozóně, ale zároveň i v celé Evropské unii. Toto je fenomén, jež jsme pozorovali již před ekonomickou krizí. Ovšem je to fenomén, který krize ještě zhoršila do určité míry, aniž bychom byli schopni nějakým způsobem tam zasáhnout. Čili v tomto kontextu samozřejmě šéfové vlád, šéfové státu pod naším určitým impulzem společně s předsedou Junckerem přišli s tímto nápadem pro investiční fond, investiční plány a Samozřejmě, že by se mělo být určité propojení těchto dvou přístupů, podle mého názoru. Jednak tento investiční plán, eh, Junckerův plán, to není pouze nějaký náhodný fenomén, který se zde jaksi čistá jasná objavil, je to ekonomické, politické rozhodnutí, jež padlo proto, abychom kompenzovali určité mezery v oblasti ekonomické zprávy a řízení v Evropské unii. Nezávisle na krizi přispěl tento prvek právě k tomu, že to vyprovokovalo tento deficit, nedostatek investic. Já jsem jedna z těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že příští generace, ve jménu kterých často vystupujeme, aniž bychom je zastupovali přímo, to je jasné, že budou pravděpodobně trpět ještě mnohem více v minulosti nedostatkem těchto investic, než určité, řekněme, mm, obrovské mm, veřejné, veřejné dluhy, veřejné zadlužení. To samozřejmě sebou nese i otázku řešení tohoto zadlužení, pokud jde o možné zlepšení celé situace. Zde vidíme tři možné prvky, které jsou součástí mé zprávy. Jednak to budu konstat, můžeme konstatovat to, že musíme vzít v potaz to vzdělání, které se týká flexibility, se třemi hlavními prvky. První, to je eh, to, eh, že jsme v podstatě, že šéfové vlád a státu požadovali toto sdělení, které se týká flexibility a v podstatě to bylo trošku propojeno i s naší žádostí, tak aby eh, tento, nebo požadavkem toho, aby tento investiční plán byl úspěšným plánem. Druhá záležitost, pokud jde o tuto flexibilitu, a zelení, které se týkalo této oblasti, jednak přichá, to přináší mnoho různých prvků, které by mohly pomoci v rámci preventivní části paktu stability. Zatímco, když se podíváme na nápravnou část tohoto paktu, vidíme, že nám to manévrovací pole v rámci nápravné části je samozřejmě mnohem menší. A tím se dostávám ke třetímu bodu, třetí úvaze. Je to text, který by měl mobilizovat eh, investiční plán ne pouze, ale je to jeden z prvních úkolů. Pan Udo Bulman o tom hovořil, pokud jde o náš příspěvek, o určité stanovisko Evropského parlamentu vůči Junckerovu plánu. Měli bychom si nějak sladit vlas, tak nějak trošku ty naše nástroje, aby, aby jsme zněli unisono. Další záležitost, eh, to takové východisko celé této zprávy. Legislátoři dali, udělili komisi určitou možnost přijetí v rámci šesti balíčků, dvou balíčků a zároveň 14. prosince 2014 měl proběhnout přeskum. Evropská komise přišla se sdělením trošku předčasně, nebo ještě před tímto datem, přišla s určitým argumentem a já bych to řekla upřímně, jsem spravodajkou. No, trošku mě to překvapilo. Komise totiž tvrdí v tom sdělení, že je příliš brzo, abychom hodnotili tento mechanismus. Všem, my jsme prostě je požádali, aby došlo k tomuto hodnocení, čili nejde o to, zda je to příliš brzo či ne. A ten přístup komise, to bych ráda zúraznila, je podle mě takový notářský. Já to vysvětlím samozřejmě, já bych se samozřejmě jsem se o tom pobavila s různými subjekty, s různými lidmi. Evropská komise asi prostě, mm, oni samozřejmě v této oblasti mají monopol iniciativní a zároveň Mm, jako spoluzákonodárce, my bychom měli mít určitou možnost zasáhnout do toho, abychom otevřeli další možnosti. A podle mě Evropská komise eh, toho nevyužila. Jsou zde tři možnosti, které by se mm, podle mého názoru měly využít. Je to v podstatě takový zlatý grál, něco, mm, čemu já bych řekla v podstatě určit ta pozice rozpočtová na straně členských států a agregovaná pozice, um, pozice celé Evropské unie. Od přijetí eura jsem měla vždycky pocit, že hledáme tento král, ovšem nikdy se nám nepovedlo ho nalézt. Měli bychom samozřejmě takový ten integrovaný pohled na agregovanou pozici Evropy je obtížný, ovšem myslím si, že v této oblasti bychom měli udělat další kroky, využít další možnosti, harmonogramy, dokumenty, nástroje, jež máme k dispozici a které dvou balíček předpokládá, tak abychom získali tento agregovaný pohled na jednotlivé rozpočtové pozice jednotlivých členských států, abychom a posteriori nemuseli konstatovat to, jaká byla situace, ale abychom měli určitě ekonomicko-politické nástroje k dispozici již předem. Když to srovnáme, v každém členském státě, když tam probíhá nějaká rozpočtová diskuse, samozřejmě chceme bojovat proti nezaměstnanosti, chceme investovat, chceme samozřejmě v oblasti územního plánování pokročit a tak dále. Ve Spojených státech, když probíhala tato rozpráva. Samozřejmě, že rovněž mají určitý federální rozpočet a musí na to reagovat, protože my nemáme takový federální rozpočet EU. Další možnost je koordinace u nás, pokud jde o rozpočtové pozice jednotlivých členských států. A toho bychom měli využít, agregovat tento pohled politicky, strategicky. Druhá možnost, která je zásadní, kterou bychom měli využít pro zlepšení dvou a šesti balíčku, je, ten, ten, eh, je ta makroekonomická nerovnováha postup v této oblasti, protože tím my jsme chtěli, aby to bylo symetrického charakteru, není to aplikováno symetrickým způsobem, tato procedura je to opravdu nesymetricky aplikováno, e, jsou to takové rozpravy mezi komisí a konkrétním členským státem, oddělené e, debaty, pokud jde o definování strukturálních reform a jejich aplikaci. Ovšem, já si myslím, že celý tento koncept ekonomických, makroekonomických nerovnovách je něco širšího. Vede to k tomu, že právě taková ta agregovaná situace v eurozóně prostě by neměla prostě nevyústit v to, že je to jedna plus jedna rovná se dvě, ale že je tam určitý multiplikační faktor, který by mohl znamenat, že jedna plus jedna rovná se tři, a tento multiplikační faktor jsme nevzali v potaz. Na to nesmíme zapomínat. Třetí rozměr, podle mého názoru, té možné, toho možného zlepšení, samozřejmě aniž bychom přistoupili k reformám smlouvy, jsou strukturální reformy a všechno, co je s nimi spojeno, dále určitá analýza celkové situace v Řecku, následky existence trojky, možné opětovné otevření jednoho z takových těch základních legislativních část, části dvou balíčku. Takže tam právě e, to využívá trojka. A pokud je o ten 6 a 2 palíček, to je spojeno i s zadlužeností. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že po určitém odstavci už si nepamatuji, to byl takový asi nejprovokativnější odstavec mého textu, já jsem samozřejmě tomu přistala trošku konstruktivně, dala jsem ho tam. Ovšem otázka zadluženosti podle mě by měla být eh, řešena, mm, řekněme, takovým mm, inteligentním způsobem. Není prostě to udržitelné, tak jak to definujeme na základě stávajících pravidel. Říkám to otevřeně, skutečně na rovinu, tak abychom otevřeli možnou diskuzi. A třetí, poslední oblast. Dneska dopoledne jsem se tomu i za přítomnosti předsedy Euroskupiny zmínil. To je teda ta zpráva 4 eh, plus jednoho předsedy. Nebudu zacházet do podrobností, ovšem ráda bych ještě jednou zdůraznila, že pro mě osobně tato zpráva, já bych dala přednost, a říkám to otevřeně, aby tato zpráva těchto eh, předsedů, dala bych tomu spíše dala bych přednost eh, zprávě Tyson nebo tomu blueprintu, který jsme měli k dispozici ještě v rámci původního mandátu. Já prostě, když to srovnám, eh, pokud jde o analytické hodnocení pana předsedy Junkra, který předložil na radě, samozřejmě, že to bylo v určitém konkrétním kontextu, ta jeho zpráva, ovšem osobně si myslím, že v naší zprávě, kterou jsme my měli k dispozici, je prostě důležité, abychom nalezli možnosti, jež by vzali v potaz veškeré schopnosti, dovednosti, které zde máme, informace, to, co říká komise již od roku 2008, ta divergence v eurozóně prostě není udržitelná, bez strukturálních reform prostě nebudeme moci pokročit, multiplikační um, faktor musíme využívat, musíme vzít v potaz a tak dále. Je zde mnoho dalších bodů, pane předsedo, který by mohla hovořit, ovšem vím, že čas běží a proto bych se ráda vyslechla samozřejmě všechny stínové zpravodaje a ostatní kolegy našeho výboru. Ano, děkuji velice. Náš zpravodaj, pan Tojers, eh, nyní ptá se, může vy promluvit, co by první v diskusi, takže dáme mu slovo teď. Net. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve vám děkuji za ochotu mě nechat přijít na řadu co nejdříve. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Beres za předložení této zprávy. Je to zpráva, která se zabývá velmi důležitým tématem. Myslím, že to také může sloužit jako velmi dobrý základ pro naši diskusi. Je pravda, že rozdílné politické skupiny asi vyhodnocují eh, to téma různým způsobem. A Eh, určitě eh, i tady je řada bodů, které se shodují s postojem liberálu, ale já bych chtěl pozornit na několik věcí, které podle našeho hodnocení jdou špatným směrem. Rádi bychom tady více zdůraznili, co my jako Evropský parlament eh, jsme vytvořili nebo odvedli. Pamatuju si celou tu diskuzi o Tupeku a Sixpeku. Někteří tehdy vyjadřovali pochybnosti, jestli parlament jako zákonodárce je vůbec schopný smysluplně přijímat zákony k takto technickým složitým věcem. Některé ty návrhy parlamentu, například ve zprávě Kolár o automatických sankcích, se potom nestaly eh, součástí toho legislativního balíčku, protože to odmítla rada. A já si myslím, že bychom na to měli ještě jednou poukázat. A kromě toho si také myslím, že bychom se měli věnovat otázce, jestli po tak krátké době je vůbec nějaká fundovaná analýza možná, protože od té doby, kdy jsme e, přijali ten legislativní rámec, eh, uplynula opravdu jenom krátká doba. Možná, že jsou tady i některé pozitivní známky, jsou tady reformní státy, jako je Španělsko, Irsko nebo Portugalsko, které bychom eh, mohli, nebo tam ten vývoj považovali za pozitivní nebo minimálně neutrální. A ukazuje se, že ochota reformovat vede k rychlejšímu hospodářskému růstu, dochází tady k rychlejšímu zlepšení konkurenceschopnosti a to potom eh, zákonitě vede k zlepšení zaměstnanosti. A víme, že ten důvod pro eh, slabý hospodářský růst v Řecku bylo hlavně to, že to provádění těch reform nebylo úplně dostatečné nebo konzistentní. A kromě toho jsme také toho názoru, že pokud v budoucnosti ta trojka nebude hrát takovou roli jako dosud, A teď ty instituce budou mít možnost eh, vydat své hodnocení navrhovaných reform v Řecku. Tak to nezávislé vyhodnocení jednotlivých eh, zemí a jejich výkonu, například v oblasti transparentnosti, eh, by mělo být zajištěno z pohledu nezávislosti. Myslím, že by tady měla být větší role pro nezávislé ekonomy něco ve formě, jako mají ve Spojených státech Congressional Budget Office, nezávislý analytický orgán, který by mohl poskytovat objektivní hodnocení jednotlivých členských států. A potom na základě toho by mohla vznikat ta eh, doporučení pro jednotlivé země. A tento proces by měl být transparentní a na základě toho by měla vzniknout eh, databáze objektivních eh, ukazatelů. My jsme v naší eh, politické skupině navrhli celou řadu pozměňovacích návrhů. Hlavně nám šlo o to, jak posílit ty politické komponenty v tomto textu. My si myslíme, že ta pravidla, eh, která byla přijata, jsou um, funkční. Co není úplně dokonalé, je eh, nesystematická implementace strany komise a členských států. A proto bychom měli více požadovat, aby v budoucnosti eh, to provádění reform a přijímání opatření bylo eh, lepší. Větší důraz na hospodářský růst. Ano, liberálové jsou velmi proto, ale musíme se zamyslet nad těmi instrumenty, které by k tomu měly vést. My si například myslíme, že se tady v návrhu zprávy málo zdůrazňuje to, že rámcové podmínky pro soukromé podnikání a pro malé a středně velké podniky by se měly ještě výrazně zlepšit. Mělo by dojít, mělo by se ulevit na administrativních povinnostech a dokonce také by měly, měla vzniknout možnost daňových prázdnin nebo zvláštních hospodářských zón pro některé nově zakládané podniky, tedy určitý prostor, který by jim umožnil eh, více růst a rozvíjet se a vytvářet pracovní místa. A víme, že to jsou právě malé a středně velké podniky, které na tom jsou eh, kolikrát nejhůře. A potom jde otázku fiskální disciplíny a zadlužení. Fiskální disciplína sama o sobě k hospodářskému růstu nevede, ale zadlužení také ne. My tady máme krizi zadlužení a proto bychom eh, proto bychom měli dohlednout také na to, aby se dodržovala pravidla pro zadlužení, jak se to předpokládá v paktu růstu a stability, kde ale také určitá míra flexibility. Thank you. Děkuji. Nyní za stínový zpravodaj, respektive zpravodajka paní Ester Delange za EPP. Ik zou eh, ook vanaf deze plek mijn... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také ráda ohodnotila tento návrh zprávy paní kolegyně Pervanš Perez. Vím, že opravdu usilovně paní kolegyně na tom pracovala, je to velice důležité. Také souhlasíme s tím, že je to urgentní, naléhavé téma a mm, opravdu si myslíme, že je důležité se tím vážně zabývat, touto, touto ekonomickou situací v Evropě. Hmm, když se podíváme na to, jak roste počet obyvatel, jak také velký počet lidí si stěžuje tak tedy se musíme postarat o to, aby ta situace nezůstávala stejná v dalších letech, aby dokonce se nezhoršovala třeba pro naše děti a vnoučata. A musíme také tu situaci nahlížet z mezinárodního kontextu. Už jsem hovořila o tom, že ta zpráva je velice široká, musíme zajistit to, abychom vlastně neopakovali mm, to, co, o čem se hovoří v investičním balíčku, Mm, tomu tématu se také věnuje jiný zpravodaj nebo zpravodajka. Co se týče naší skupiny EPP, tak my klademe důraz na zjištění důvodů které stály za krizi, kterou jsme v posledních letech prošli. A také se musíme zamyslet nad tím, jak tedy je to s tím, eh, s tou změnou paktu o stabilitě a růstu a s dvojpalíčkem a šestipalíčkem. Souhlasím s předřečníkem, že Evropský parlament eh, byl pěšný na ty kroky, k nimž došlo v minulosti. Ty dohody mm, velice často vznikají pod eh, velkým tlakem ve velkém napětí a byl to právě Evropský parlament, který vlastně dokázal překlenout takovéto velké, ehm, velké rozdíly v názorech na radě. Teď je zde tedy návrh zprávy, na, na kterou by měla reagovat Evropská komise. Samozřejmě existuje zde ta doložka o přeskumu. Je tam ten požadavek, aby tedy došlo k přeskumu šesti balíčku a dvou balíčku do konce roku. Uh, Myslím si, že to musíme ještě zdůraznit. To znamená ptát se, jak je to s tím šesti balíčkem a dvou balíčkem mm, fungovaly dobře. Klíčovou otázkou je, zda tyto balíčky posílily naši měnovou unii v praxi, v terénu, když se podíváme na udržitelnost eh, eh, tak dále. Také zde důležité, jsou zde důležité i zde na, na, nástroje, jako třeba uh, hodnotící zprávy. Dále, co se týče flexibility a příslušného sdělení komise o flexibilitě, tak já si myslím, že neškodí připomenout, že pakt o stabilitě a růstu už předtím existoval, vlastně už předtím obsahoval několik uh, ustanovení o flexibilitě. Teď se vlastně hovoří o tom, že potřebujeme výsledek nižší než 3 ale pokud bude nějaký dobrý rok, a to už jsme třeba v minulosti zažili, tak může, tak je důležité být tedy mnohem méně, než jsou ty 3%. Dokonce by tam měl ještě vzniknout přebytek. Čili otázkou je, jak postupovat, abychom dobře využili toto, tuto flexibilitu. To znamená, v těch tučných letech je dobré si vytvořit určité rezervy, určité takové nárazníky, abych, které je pak možné využít zase v těch hubenějších letech. Teď tedy samozřejmě narážím na tu, eh, je to vlastně stejná logika jako tedy eh, v Bibli, kde se hovoří o sedmi tučných letech a sedmi hubených letech. Dále, samozřejmě uznávám, že pokud provádíte skutečné reformy, nikoli pouze nějaké škrty a úspory, tak eh, to pak všechno trvá déle, než když něco jednoduše škrtnete, ale nemůžeme vylučovat jedno pro druhé, musí se dělat obojí. To znamená, určitě se nesmí stát, že ta zadluženost eh, úplně se vymkne kontrole. V celé řadě členských států eh, existují obavy ohledně udržitelnosti veřejného dluhu. My už jsme také k tomu učinili celou řadu komentářů. Co podle mého názoru je to nejdůležitější, je a, a tak je to, což, co podle mého názoru chtěla zdůraznit i zpravodajka, je tedy nutnost evropské koordinace. Bez pochyby o tom musíme hovořit, ale nesmí to potom nakonec vést k tomu, že vlastně členské státy se budou zříkat své odpovědnosti. To znamená, Nesmí to být tak, že členské státy jak si tu odpovědnost eh, schodí na Evropskou unii a Evropskou unii pak budou vinit ze všech těch um, nepříjemností, které sebou, nos, které sebou přináší reformy. Členské státy musí prostě vzít ty reformy za své. Jak můžeme zaručit, že tato diskuse bude probíhat nejenom zde, ale také ve vnitrostátních parlamentech? protože právě národní parlamenty musí hovořit o tom, jaké eh, povinnosti přináší Evropská měnová unie. Musí se zabývat i těmi negativními jevy, protože pokud chcete být členem nějakého klubu, tak musíte brát nejenom ty dobré věci, ale musíte respektovat i jejich pravidla. Děkuji, těším se na další diskusy. Děkuji. Nyní za EKR pan Bernd Luke. Děkuji. Pane předseda, já budu mluvit německy. Eh, paní Beres, eh, já vám chci srdečně poděkovat za vaši práci. Já mohu za sebe říci, že je vidět, že tam je eh, že to je důkladně promyšlené, že tam je řada podnětů, i když podobně jako pan Tojr musím říci, že ehm, se naše názory v mnohých bodech asi budou lišit. A několik Bodu tedy zásadně nezdílíme. Nejprve bych ale obecně chtěl říci, že bych chtěl varovat před tím, abychom příliš rozšiřovali tu zprávu a snažili se tam zohlednit co nejvíce aspektů. Myslím si, že to téma té zprávy je hospodářské eh, řízení a ten institucionální rámec. Jde tedy o popis současného stavu a také budoucí perspektivy. A to, co tam podle mě nepatří, jsou je například nějaká sebechvála za práci, která byla odvedena v minulosti, to říkal pan Teurer, anebo nějaké zvláštní přání a priority, jako je podpora malých a středních podniků. To si myslím, Eh, že by mělo být vyhrazeno pro běžnou hospodářskou politiku, ale tady jde o pravidla, řízení a koordinaci a to s tím nemá nic společného. A také si myslím, že nemá cenu zase zpracovávat příčiny krize, jak to požadovala paní Delange, ale měli bychom eh, spíše poukázat eh, na na to, že eh, ta krize měla svou příčinu také v tom, že ta přijatá pravidla nebyla mnohdy dodržována. Nemá cenu se tak vracet k pádu Lehman Brothers. Myslím, že tady chybí důkladná analýza ekonomického řízení a chybí tady jasná výpověď o tom, z jakého důvodu pravidla koordinace hospodářské politiky v Evropské unii nefungovala tak, jak eh, bylo zamýšleno. A proč eh, by se vyplatilo přijímat eh, dost složitější pravidla, protože to by určitě k transparentnosti nepřispělo. Já souhlasím s názorem paní zpravodajky, že ten současný rámec je příliš komplikovaný a že to rozhodně neulehčuje práci členským státům a stejně tak doporučení, která byla vydána kolikrát eh, se opírala o špatné hodnocení Evropské komise a to by také mělo být více popsáno v té zprávě, proč to tak bylo a jestli s tím je možné něco dělat. A jinak jsem naprosto odlišného názoru než paní zpravodajka, když říká, že chyby současného eh, ekonomického řízení lze napravit tím, že tam teď eh, zavedeme něco, čemu ona říká inkluzivní ekonomické řízení. Já si myslím, že to je špatně. Myslím, že to, co tady chybí, jsou například pobítky nebo motivo, motivační nástroje pro prosazování eh, eh, příslušných reform. To mi tady rovněž chybí. A také si nemyslím, že je správné že ta zpráva se omezuje pouze na pravidla ekonomického řízení. Je tady mnohem více výroků o záhodnosti určitého krizového řízení v té současné situaci eurozóny. Opatření krizového řízení, které z pohledu zpravodajky by měly zabránit stagnaci a deflaci v eurozóně, to je podle mě nepřiměřené, protože tady máme hovořit o pravidlech, která mají platit e, obecně a dlouhodobě a ne o nějaké výjimečné hospodářské situaci. Potom uh, jsou tady ještě další body, které mi chybí ve zprávě, například zmínka o udržitelném zadlužení členských zemí. O tom tady není uh, téměř žádná zmínka. Uh, to si myslím, že by určitě mělo být doplněno a, a potom uh, by tam měl být ještě odkaz na článek 125, to tady také není dostatečně popsáno, že poslední um, cíl, nebo že ten jeden z cílů, který tady je uveden, je zákaz Eh, pomoci. Eh, včera jsme slyšeli o Charlesa Vyblože nebo Clemence Fuchse, který, kteří říkali, že eh, kolikrát není možné popsat ty nerovnováhy. Charles Bibloš například říkal, že platební bilance není sama o sobě nějaká nerovnováha, protože to je pouze časově přechodné, přechodná situace a kolikrát přebytek exportu může sloužit k financování deficitu v oblasti služeb a tak dále. Otázkou je, jestli jsme schopni zachytit vůbec eh, takovéto nerovnosti, abychom vůbec věděli, o čem hovoříme, když eh, se spouští postup při makroekonomické nerovnováze. A Potom bych tady ještě chtěl mít odkaz na to, jak naložit se složitostí těch pravidel. To připouští paní zpravodajka, že to vede k netransparentnosti a tedy chybí mi tady, jak bychom mohli dosáhnout toho, aby ta pravidla byla zjednodušena. Neustále se různá pravidla předávají v oblasti komunitarizace a v oblasti eh, Ehm, koordinace, ale nikdy nikdo nenavrhuje nic, co by mohlo vést k jejich redukci. Thank you. Děkuji. Nyní za GUE Marina Roňa Kary. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodajce za tento návrh zprávy a také děkuji i za celý ten postup přípravy zprávy, který máme za sebou. Mm, měli jsme, velice ráda jsem si vyslechla všechny příspěvky, které ne vždy spolu souhlasily. Myslím si, že tedy velice často se neschodneme na těch zásadních myšlenkách ekonomické e, zprávy, ale mm, tedy pohovořím o těch základních bodech. V úvodních ustanoveních za skupinu GUE NGL hovoříme o tom, že je zapotřebí mít sociální indikátory, sociální ukazatele. Musíme se zamyslet nad tím, jaký to má dopad na zaměstnanost, nezaměstnanost mladých lidí, jaký mají lidé přístup na pracovní trhy. My přece máme k dispozici číselné údaje a máme znalosti. Víme přece, že ekonomická politika ovlivňuje každodenní život lidí, takže my bychom chtěli, aby to bylo také v těch úvodních ustanoveních, že tedy také přemýšlíme i o těch sociálních dopadech, o těch sociálních ukazatelích. Dále si myslím, že musíme jasně kritizovat politickou linii. Minulý týden se parlamentní schromáždění Rady Evropy eh, vyjádřilo o některých tedy humanitárních dopadech takzvané politiky úspor. A myslím si, že je tedy důležité podívat se na to, jak tato nová politika ovlivňuje lidská práva, protože mnozí lidé, zejména v těch zemích, které jsou součástí ozdravného programu, zažili tak obrovské změny svých, eh, svého každodenního života, že opravdu lze hovořit o určitém porušování nebo narušování lidských práv. Takže nemůžeme pokračovat v takových politických opatřeních, aniž bychom brali v úvahu také tyto možné dopady. Dále, odstavce 22 až 25, tam říkáme komisi, že musí brát v úvahu při hodnocení jednotlivých zemí více faktorů. Ale samozřejmě komise nesmí zkoumat pouze výsledky, nějaké ekonomické výsledky, ale musí také brát v úvahu sociální dopady ekonomických politik. To znamená, jaký to má dopad na toho obyčejného člověka, na, na každodenní život lidí. To bychom měli po komise žádat. Další otázka je demokracie. Je pravda, a také se o tom hovoří v tom dokumentu, že je zde několik věcí, které se musí ještě dořešit. My jako politická skupina samozřejmě Říkáme, že chceme více demokracie, chceme také, aby vnitrostátní parlamenty měly větší slovo v tomto procesu. A je jasné, že instituce v EU asi budou muset bojovat, musí zde být určité bitvy. Musí být jasné, aby, aby bylo jasně řečeno, jaký má každá instituce e, práva a povinnosti, aby to bylo každému jasné. A těším se na další diskusy. Děkuji nyní za skupinu FD. D, pan Varko. Ne, ne, ne, omlouvá se pan předseda ještě, pan předseda ještě zelení, pan Ernest Urnason. bueno, en primer lugar quisiera eh, agradecer... Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za tento návrh zprávy. Rád bych rovněž poděkoval zpravodajce, protože nepodlehla, nepodlehla určitému uh, Ehm, určitému vábení v této oblasti. Častokrát, ehm, jak si usneme na Vavřínech, pokud jde o stávající, eh, pokud jde o stávající Eh, možnosti, které máme k dispozici. Proto jsem velice rád, že kriticky sformulovala všechny záležitosti týkající se stávající situace. Já skutečně si myslím že, a doufám, že ještě budeme mít mnoho možností diskutovat o této věci a nalézt společné body. To, co je pro nás zásadní, Nejdůležitější je možnost revize, možnost přeskumu v této zprávě se hodně hovoří o tom, že je zde ve dvojce v 16, že je zde mnoho nefunkčních oblastí, že potřebujeme skutečně určitý přehled, přeskum právních bodů, pravidel. Rádi bychom nalezli konkrétní řešení, Proto je zde mnoho věcí, které nefungují, které nám chybí a bylo by nelogické nepožádat Evropskou komisi o přeskum těchto právních záležitostí. Souhlasíme s, s paní zpravodajkou ohledně potřeby větší demokracie a demokratické kontroly Evropského parlamentu, především pokud jde o hospodářskou zprávu a řízení například i v oblasti doporučení pro konkrétní země. Přestože máme spolurozhodování v oblasti ekonomického řízení, všechny tyto dokumenty v podstatě tak velice povrchně zde analyzujeme v Evropském parlamentu a já osobně si myslím, že bychom měli bránit naše instituce a požádat o přeskum právních eh, prvků i v rámci eh, touhy po větší demokratické kontrole. A pokud jde o výsledky eh, všech těchto pravidel, všech těchto norem, všech těchto, pokud jde o jejich hodnocení, jejich cílem bylo zredukovat zadluženost jednotlivých zemí, což, nes, což sebou přineslo mnoho úspor v oblasti veřejných výdajů. To bylo nejjednodušší Eh, pro zjednodušení nezaměstnanosti. Ovšem zdá se, že tyto postupy byly trochu destruktivní, protože přes tato opatření zadlužení roste v posledních letech. To čteme nejenom v tomto textu, ale vlastně i v rámci těch návrhů, které se zasněly. Pátá záležitost. Měli bychom trvat na to a v tomto textu již trochu uh, vidíme možnosti zdůraznění větších investic, především pokud jde o pravidla hospodářského řízení. Víme, že jsou zde různé druhy investic, které by se mohly uplatnit v této oblasti. Například pokud jde o mm, počet nebo počítání deficitu, určitá amortizace v této oblasti, investic, protože vidíme, že pokud jde o příjmy, daňové příjmy, tak tím by se nám vlastně vrátily určité finanční prostředky nebo určitá amortizace v průběhu několika následujících let. A dále je to pružnost. Takové mechanismy pružnosti, pružné předpisy nám budou k ničemu, budeme-li je využívat pouze v případě nějakého porušení, žerálného reálného porušení. Protože tuto pružnost bychom měli právě využít eh, jakožto preventivní postup, porušení pravidel, porušení závažných eh, ještě předtím, než v dané situaci dojde. Jinak to bude pouze takový nějaký notář, který poté, po mm, té, co k tomu dojde, pouze bude konstatovat, že k dané eh, chybě došlo. Zpráva rovněž hovoří o přeskumu procedury makroekonomické nerovnováhy. My chceme, aby jsme v tom to, nebo souhlasím se s paní zpravodajkou v tomto ohledu, je to nesmírně důležité pro schodkové země, ovšem důležité, důležitý je globální přístup. A úplně na závěr, to jsou určité sociální ukazatele, to je pro nás klíčový úkol zelení, často na to poukazují, zmínili jsme se o tom i v průběhu diskuze o dvou balíčku a šesti balíčku a ještě jednou rád bych to za nás zdůraznil. Ještě dvě záležitosti. Ano, zadlužení, o tom paní zpravodajka, o tom se již zmínila. Dále je to teda určitý rámec řízení, potřebujeme restrukturalizaci v oblasti rozvoje a dále je to otázka trojky a jejich působení. To je záležitost, která, ano, to již eh, jsme viděli, jak to v reále dopadlo. Podle mého názoru prostě musíme mít určitě demokratický, společný, společný rámec, který podle mě by nahradil trojku, protože podle mě ta trojka skutečně jejich, to, co jsme viděli, bylo opravdu katastrofální. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za text abych poděkovala za stávající verzi tohoto textu. Osobně jsem nesmírně rád. Zdá se, že socialisté se rovněž trošku probrali v této situaci a kritičtějším pohledem jsou schopni se podívat na tuto problematiku FDD. I my, představitelé pěti hnutí pěti hvězd, mohu říci, že jsme opravdu velice spokojeni s tímto textem. Ovšem v tomto textu nevidím určitou konkrétní kritiku, kritiku mechanismu řízení, ekonomického řízení, jež byl využíván v posledních letech, je zde zajímavá otázka určitého fiskální dohody, fiskální eh, diskuze v této oblasti. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že je zde určitá eh, určitá nerovnováha s ohledem na zadluženost jednotlivých zemí z fiskálního hlediska. Skutečně některé země mají obrovské problémy v tomto ohledu. Nemohou, nemůžeme zde prostě zavádět nějaké další limity či omezení. A ten boj za pružnost pružný přístup. Pokud Cypras eh, ve svém radikálním pohledu vyhraje, uvidíme, jak ta celá situace bude vypadat do budoucna škoda, že se zde nehovoří o jiných prvcích, Trochu mi zde v této zprávě chybí analytický přístup k celé problematice, jelikož podle mého názoru v současné situaci nebo ta situace vypadá, jak vypadá, měli bychom analyzovat, proč k tomu došlo, jakým způsobem se sem dostali, protože pokud nebudeme ekonomickou situaci analyzovat veškeré prvky, které vedly k těmto obrovským nerovnováhám v eurozóně, tak z toho mm, nevyužijeme žádná ta kvalitní ponaučení, Rada samozřejmě, pokud je o daňovou harmonizaci, má velice omezené pole působnosti, to víme, situace v této oblasti je zablokovaná. Euro, které vedlo k těm dalším nerovnostem, hlubším nerovnostem, což má dopad na obchodní bilanci takových zemí, jako je, že je například eh, Německo s obrovským eh, vlastně je to přebytková země, což samozřejmě má potom dopad na, na Řecko, na Portugalsko, na Itálii. Takže ještě jednou, pokud se nebudeme dívat na stávající problémy nerovnová v této oblasti, nebudeme analyzovat svou situaci, tak nebudeme schopni vytvořit spravedlivá pravidla, protože jsme se vlastně dostali ještě do horší krize, do horší krize v oblasti nezaměstnanosti, ekonomických problémů, které budou přetrvávat. Právě proto bychom chtěli, aby to byl kritičtější pohled, ta analýza by byla konkrétnější, detailnější všech těch problémů a zároveň toho, proč jsme se dostali do situace, ve které se v současné době nacházíme ještě záleží to, ty ostatní věci, aktivity, činnosti, které nás čekají v tom, této oblasti. Zdá se, že pouze 20 rizika euro, eura této společné měny, to skutečně podle mého názoru celá ta, to je na globa, z globálního hlediska opravdu nedostatečné. Já doufám, že ten můj příspěvek byl srozumitelný. Děkujeme a nyní a v zpravodaj a mm, naše významná členka našeho výboru Silvie Gulár. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ještě dovolte, abych poděkovala Perváš Bereš za tuto úžasnou práci, všechny ty výměny názory, jestli dovolíte několik eh, rychlých poznámek. Trošku jsme v takové slepé ulice, protože mm, ano, řízení ekonomické, zpráva ekonomická, to je Eh, jistě se to nachází ve smlouvách a pokud je o sekundární právo, tak vlastně nemáme manévrovací pole. Samozřejmě, že se nám to může nebo nemůže líbit, ovšem ty procedury jsou na úrovni celé eh, evropské smlouvy, čili nemůžeme s tím dělat. Pokud je o AVKO, samozřejmě některé věci bychom mohli dosáhnout, některé věci pouze změnami smluv. Další věc. Já bych poprosila trošku oklid v sále. Děkuji. Máme se systém, který je založen na určitých pravidlech, ovšem je to nekompletní systém, protože pokud je o náš právní rámec, určitá pravidla vlastně tam rozhoduje pouze Evropský soud. A pokud jde o e- makroekonomickou zprávu Nemáme zde možnost ani anulace určitých rozhodnutí rady či komise, ani možnost eh, mm, pohnat státy za, určitou, za určité neplnění k odpovědnosti. Čili v podstatě je to systém, který vytváří v posledních letech hrozně moc frustrace. Eh, pan Moskovič říkal, že sankce představují selhání. Ano, dobře, ovšem, co máme udělat v našich zemích, co má udělat prokurátor, který využívá trestní právo jiného než pouze mm, právě zvažovali takovou možnost, která ano, asi je určitým selháním celého systému. Pervánš, další záležitost, nesouhlasím s tebou v tom, že pro budoucí generace je důležitější investovat, než eh, eh, teda odstranit zadlužení. My, když se díváme na to veřejné zadlužení, budu hovořit o Francii, nebudu hovořit za jiné země, bez jakéhokoliv respektování dobrého ekonomického řízení tím, že jsme v posledních letech zvýšili zaměstnance na místní úrovni, um, úředníky, um, to si myslím na místní úrovni zprávy a řízení, to je nezodpovědné. Čili ano, zadlužení investice. Jistě, samozřejmě musíme investovat, to máš pravdu, ovšem je to investování, které by mělo být financováno ovšem lepším řízením, lepší zprávou veřejné, veřejných záležitostí a na to bychom měli tlačit v naší zemi. Makroekonomické nerovnováhy, zpráva paní Ferrery v této oblasti. My jsme opravdu udělali maximum na základě textu, které který předložila komise. To je pravděpodobně taková nejlepší cesta, pokud chceme inteligentním způsobem skombinovat strukturální přístup, který reaguje na všechny ekonomické problémy a ne pouze na zadlužení a na schodek. Čili měli bychom posílit tento prvek ve zprávě, vše, co se týká tohoto aspektu, více než ta pravidla deficitu nebo um, tu část preventivní a, a e, nápravnou část. Víme, že to bylo vlastně TS SG, mezinárodní smlouva, potvrdila tento můj postup. Pan Luka, jak si nechápe, kde jsou ty nerovnosti, vlastně předseda mezi skupin, mezi, jako předsedkyně mezi skupiny, která se snaží bojovat proti chudobě, bych vás ráda poprosila, abyste mezi nás přišli, protože ty statistiky, které poukazují na nerovnosti v této oblasti, skutečně si myslím eh, jasně poukazují na to, že tato záležitost musí být brána vážně. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nevidím již další žádosti do diskuse v rámci části Kečka, takže prosím, paní zpravodajka. Eliza. Ještě Eliza? Yes, I, I, I, I don't want to, to... Já nechci hovořit dlouho, ale mám několik poznámek. Za prvé, k tomu, proč se věci odehrály tak, jak se odehrály. Asi jsou evidentní dvě věci. Jednak to, že ekonomice probíhají cykly a když vytvoříte měnovou unii, tak jednotlivé členské státy se připraví o ty nástroje, které předtím měly na to, aby tyto cykly mohly lépe zvládat. A navíc ty cykly neprobíhají na celoevropské úrovni, takže v okamžiku, kdy nastane nějaká krize v jednom regionu nebo v Evropě jako takové, nebo v eurozóně jako takové, tak nemáme žádný mechanismus, který by nám umožnil se z té krize dostat bez s výjimkou toho, že eh, dojde k vnitřní devalvaci, což je politicky a sociálně velmi komplikované. Další věc je to, že v měnové unii jsou z politických důvodů různé ekonomické modely a přitom tady jsou eh, stejná měna, stejná obchodní politika a to zákonitě vede k nerovnostem a ty nerovnosti narůstají. Jak říkala také eh, Pervanš. A kromě toho eh, jsou tady různé adaptace, které mohou být provedeny, ty můžeme nazývat různým způsobem. Za druhé jsem se chtěla zmínit o těch změnách, které jsme přijali. Myslím, že teď je nejvyšší čas, abychom už věci neskrývali. Máme nedostatečný růst, máme tady deflace, máme obrovskou nezaměstnanost, zvýšily se všechny nerovnosti a přitom je to v takovém rozsahu, že ta situace se už teď musí bezodkladně řešit, protože ostatní části světa se pře- z krize dostaly už před nějakou dobou. Ta krize začala v roce 2008, ale my jsme teď v roce 2015. A některé věci, o kterých tady byla teď řeč, jsou přesným důsledkem toho, eh, co bylo v minulosti přijato. A je potřeba to se ptát, jestli tak bylo správné. Dobře, došlo k zlepšení u jednoho ukazatele, což je deficit, a došlo možná také k zlepšení u přístupu k vnějšímu financování, po té, co ECB řekla, že bude intervenovat a bránit spekulacím se státními dluhopisy, ale kromě toho je tady pořád velmi vysoký dluh, obrovská nezaměstnanost. Zlikvidovali jsme střední třídu, zlikvidovali jsme investice a a přišli jsme o kvalitní eh, pracovní sílu, která emigrovala jinam. Když dojde k tsunami, tak eh, poté se ta eh, situace zase zlepší, všechno začne růst. Ale když za rok přijdete o 7% HDP, nebo v Řecku to bylo 25% HDP celkem, tak eh, bude trvat velmi dlouho, než se celý ten proces eh, vrátí na začátek, takže myslím, že bychom měli být opatrně, neměli bychom řadu strategii říkat, že byla úspěšná, protože eh, to velmi uškodilo našim občanům a měli bychom si uvědomit, jakými problémy se potýkají naše občané a proto bychom měli velmi opatrně přistupovat k té analýze situace. Děkuji vám. A teď paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům. Myslím, že to je debata, která je velmi užitečná. Zdá se mi, že tady jsou styčné body a e, byla bych ráda, kdyby výsledkem byla zpráva, která bude konzistentní a která nebude příliš e, byrokratická nebo která e, bude zastírat skutečnost ale bude to zpráva, která bude obsahovat nějaké jasné sdělení. Ale tady jeden bod, u kterého vím, že mezi námi jsou eh, od rozdílné názory. A říkám to velmi jasně, protože tím eh, se dostávám k těm problémům, které mezi námi jsou. Dnes eh, pan Stolojan, když se ptal pana Dizenbluma, tak se hovořil o tom, proč jsme se dostali do té situace? Je to proto, že pravidla byla špatně aplikovaná, anebo to bylo z jiného důvodu? A naprosto upřímně, já si nemyslím, že by bylo možné Zhrnout tu současnou ekonomickou situaci eurozóny jednoduše tak, že to byla špatná aplikace pravidel, ať už ta pravidla jsou složitá nebo ne ať, už to byla ta pravidla předtím, anebo poté, co byl přijatý Tupek a Sixpack. Já si myslím, že je trochu simplistická analýza, aby mohla být úplně pravdivá. A bez toho se nám bude velmi obtížně dosahovat nějaké dohody mezi námi. K tomu, co navrhoval pan Teurer, že by se tedy měla posílit role hlavního ekonoma komise, to si myslím, že Eh, bychom na tom mohli dále stavět, takže já se počkám s velkým zájmem na jeho konkrétní návrh, který eh, to eh, popíše, ale jinak nezdílím jeho analýzu v tom, že reformy sice byly dobré, ale je špatně se aplikovaly. To si myslím, že není dostatečné pro vysvětlení současné situace. Poznámkám Esther de Lange. Já bych jí chtěla poděkovat za tu naléhavost kterou popsala v této oblasti, ale myslím, že bychom se také měli zhodnout na tom, že eh, přes veškerou eh, naléhavost jsou tady eh, dlouhodobější problémy. To, o tom se hovoří například v té zprávě čtyř prezidentů. A pokud nebudeme mít přece jasnou cestu, tak to budeme vždycky velmi příštěpkařit a bude nám to bránit, abychom dospěli k tomu cíli, ke kterému chceme dospět. A že i parlament to má na svou roli, o tom vůbec nepochybuji. A neměli bychom tady jenom eh, vzájemně chválit. Já bych tam mohla přidat pár odstavců, ale nemyslím si, že to bude až tak eh, těžké. A ještě k další věci, na kterou pozornila eh, Esther de Lange, to je 3% nebo 0%. To je eh, asi věc, kterou nevyřešíme v této zprávě, ale je to samozřejmě otázka, eh, o které se dohodují samotní ekonomové. Jaký má smysl, aby v rozpočtové smlouvě byl cíl 0%? A myslím, že postupně se všichni spíše přiklánějí k tomu cíli 3%, že to je obrázek společnosti, která aspoň provádí nějaké minimální investice. K té potřebě koordinace, to určitě bude ještě oblast, o které budeme muset hodně debatovat. K tomu, co říkal pan Luk, říká, že v té zprávě chybí analýza. Já si Eh, ráda vyslechnu jeho mm, nálezy a mohla bych odkázat na různé analýzy, které byly podobné v minulosti, ale myslím si, že jsou to všechno užitečné věci, které by mohly vrhnout světlo na naše zprávu. Další věc, eh, ve které se s ním neshodnu, je to, že bychom, že se, on říká, že se zabývám pouze krizové řízení a já si myslím, že i to je potřebná věc. A je možné říci, že nikdo v těch zemích, které to dodržovali nebo ne, nemají zájem to ignorovat. To je určitě téma, které sama o sobě nezmizí. Hovořil o té složitosti pravidel. Já si s velkým zájmem přečtu jeho pozměňovací návrh. Myslím, že to je náš společný cíl ale možná, že bych ho také měla upozornit na to, že podle mě nejlepší způsob, jak eh, zjednodušit věci, je mít méně pravidel a více politiky. A pokud se na tom shodneme, tak si myslím, že eh, se nám podaří pokročit o kus dál. Ještě kolegovi Urtasanovi, a tím už končím, pane předsedo, bych řekla, že tady je ještě jedna věc, která by se měla rozpracovat té zprávě, a sice, eh, abychom postoupili v oblasti konvergence eurozóny, protože až dosud eh, se o tom eh, spíše mlčelo. A už dnes dopoledne jsem říkala, že nechápu, proč je to věc, která tak chybí v, tom, v té analýze mm, kom, předsedy komise a přitom je to součástí toho mandátu, který mu svěřila, svěřil summit eurozóny. A potom otázka eh, fiskálního systému. To by mělo být eh, v jádru eh, měnové unie. A ještě Sylvie Goulart z AFKA, my už jsme měli příležitost diskutovat o tom, že bychom možná ta pravidla měli doplnit tím, že to vyjasníme u Evropského soudního dvora, ale já si nemyslím, že by hospodářská politika měla být považována za oblast, jako je například trestní právo. A proto asi o této otázce budeme se dál diskutovat. A souhlasím s ní v tom, že bude potřeba prohloubit nebo zpřesnit ten postup při někou makroekonomických nerovností. To by určitě mohlo být užitečné, ale Neměli bychom ignorovat eh, ještě rizika, která souvisejí s deficity a se zadlužením. Tolik tedy reakce, pane předsedo, z mé strany na připomínky mých kolegů. Thank you very... Děkuji vám. Ehm, děkuji paní zpravodajce a nyní ještě lhuty. Musím to najít. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. březen ve 2 hodiny odpoledne, ve 14 hodin. Ne, v 6 hodin, 18 hodin, říká pan předseda. Potom projednání pozměňovací na 23. 24. března, hlasování na výboru 14. dubna a plenární zasedání, druhá, druhé plenární zasedání v dubnu. Teď bych byl rád, aby se všichni usadili, abychom mohli začít s hlasováním. Yes, yes, just a second. Can you take seat so we can proceed with a test? Poprosím vás, abyste se všichni usadili a nejprve budeme hlasovat. Zkušebně ověříme, zda všechno funguje. Prosím, za, vložte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení. Prove, provádíme zkušební hlasování, zahajuji zkušební hlasování. mě ještě dva kolegové nehlasovali. Takže zatím ještě se čeká na dva poslance. Už hlasovali všichni. Zatím vidím že odhlasovalo pouze 49 poslanců a mělo by zde být 52 karet nebo 52 hlasů. Prosím všechny, aby se usadili. Takže ještě jeden eh, kolega musí hlasovat, čili můžeme uzavřít zkušební hlasování. A začneme tedy hlasovat o zprávě Rosaty. Je to Evropský semestr koordinace hospodářské politiky. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Přijato. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Jež eh, za skupinu EPP je o jeden hlas navíc. Eh, poznámka ze sálu. Prosím vás, je tady velký hluk, je zde mnoho lidí, kteří stojí v sále a baví se. Pan předseda žádá všechny, aby se usadili a aby ukončili svou konverzaci. A za skupinu EPP tedy hlasoval o jednoho poslance víc, takže ten jeden hlas musí být odečten. Takže končím hlasování, takže je to zamítnuto. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis B jako B. Bert, kdo je pro? Proti? Zde je dílčí hlasování. Dobře, takže hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 28, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověřujeme, ověřujeme. Návrh 28. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV1. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme. NV1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 2, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Envy 2, druhá část, pro? Proti. Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování, druhá část Envy 2. za skupinu EPP o jednoho poslance navíc hlasovalo. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV3. Pro? Proti? Ověřujeme NV3. Zahajuji hlasování. za, za skupinu EPP a za skupinu SAD hlasuje o jednoho poslance navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis D jako Daniel, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E jako Emil, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Envy 4 pro? Proti? Ověřujeme Envy číslo 4. Zahajuji hlasování. Za skupinu EPP o jednoho navíc nebo dokonce o dva poslance navíc hlasovalo a za skupinu SAD také o jednoho poslance hlasovalo navíc a za skupinu EPP stále tam o jednoho poslance navíc. Takže prosím, může tedy jeden poslanec za skupinu EPP se zdržet, nebo tedy nehlasovat. <laughs> Končím hlasování. to. NV 5. Kdo je pro? Proti? Takže NV5, kdo je proti? Ještě jednou. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis F, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti. Ověřujeme druhou část kompromisu F, zahajuji hlasování. EPP má o dva navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme. 82. Zahajuji hlasování. Za skupinu EPP o jednoho poslance navíc stále se skupinou EPP stále. Končím hlasování. Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 86. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy, odstavec 6, o tom se tedy nehlasuje. Odstavec 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H jako Hana, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zahajuji hlasování. Odstavec 101. Hmm, Pablo zřejmě je ve špatné skupině. Zní komentáře ze sálu. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Hmm, je to stejnou většinou zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Původní text Podrážka 2, um, kdo proti, zdrželi se přijato. Kompromis I jako Irena, pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrž... ověřujeme 118, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis J jako Jan. První část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, drželi se, přijato. 120, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 128, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Envy odstavec 9, kde je pro, proti. Myslím si, že je to zamítnuto. Envy 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy odstavec 11, pro, proti, GUE je proti, takže zamítnuto. NV12, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis K jako Karel, pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis L s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Je to ústní pozměňovací návrh na zpravé, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o teď kompromis M, přímo M jako Monika, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 155, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 156 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 13 NV, první část pro, proti, drželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Ověřujeme druhou část, zahajuji hlasování, odstavec 13 NV. Ještě zbývá několik hlasů, ještě někteří nehlasovali. Děkuji, nyní končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis N jako Nora. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis O. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis P, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Envy odstavec 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 15 pro, proti, zdrželi se, Omlouvám se, ale musíme to ověřit. Ověřujeme NV 15. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověřujeme. Zahajuji hlasování. Ještě pět kolegů nehlasovalo. Pět kolegů nechce hlasovat, tak dobře. Je to jejich volba. Končím hlasování. Hlasování ukončeno. Je to opravdu zamítnuto. NV16 pro, proti, drželi se, zamítnuto. NV17 pro, proti, drželi se, zamítnuto. NV18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV19 první část, prosím, zvedněte ruce. Pro, proti, takže NV19, první část. GUE byli proti a vy jste byla pro? Dobře, takže ověřujeme NV19, první část, zahajuji hlasování. Jedna politická skupina, máme zde o jednoho poslance za EPP navíc. Končím hlasování. Ne, tak eh, opravdu tady to bylo, bylo to pro. Takže druhá část pro proti zamítnuto NV20 pro proti zdrželi se zamítnuto 180 pro proti ověřujeme 180 zahajuji hlasování za skupinu EPP hlasoval o dva poslance navíc, o jednoho poslance navíc, stále ještě, stále ještě o jednoho navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o původním textu, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. EPP byli proti, nebyli pro. Takže ověřujeme původní text, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ukončete prosím hlasování. Přijato. Kompromis R. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 186. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 190, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 190, zahajuji hlasování. Pět kolegů ještě neodhlasovalo, za EPP stále o dva navíc, teď o jednoho navíc. Už je to v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis S, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme třetí část. Zahajuji hlasování. se skupinou EPP o jednoho navíc nebo o dva navíc, teď už tedy jenom o jednoho navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis T, kdo je pro? Nebo my jsme e, zamítli třetí část, takže teď se dostáváme k dalšímu kompromisu. Kompromis T, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Kompromis U, kdo je první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 226, pozměňovací návrh pro. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme návrh 226. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to, Takže původní text, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis B jako Veronika, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2TV, pro, proti, zdrželi se, přijato. 239, kdo je pro, proti. Ověřujeme 239. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 240, kdo je pro? Proti. Eh, navrhuji, abychom to ověřili. Zahajuji hlasování o návrhu 240. Končím hlasování, zamítnuto. 241, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme 241. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 2. Pro? Proti? Ověřujeme budget 2. Zahajuji hlasování. Je to tedy eh, odstavec 2, končím hlasování. Schváleno. Budget 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Budget 4, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, o té se nehlasuje. Odstavec 5, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se, ověříme, ověřujeme druhou část. Myslím si, že je to zamítnuto, ale ověříme to, prosím. Takže hlasujte prosím o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 6. Budget ne, pardon, odstavec 6, druhá část. Kdo je pro? Proti? Nevidím dostatečně ruce. Takže ověřujeme odstavec 6, druhá část, budget zahajuje hlasování. Končím hlasování. Za skupinu EPP hlasovalo o jednoho víc. Končím hlasování. Zamítnuto. Nebo ne, vlastně přijato, opravuje se pan předseda, samozřejmě přijato. Odstavec 8. Bačet, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ano, většina. Odstavec 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Nebo chcete to ověřit? Dobře, takže zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, hlasujeme o odstavci 9. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10, druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 13. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 14, první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 15. Rozpočet. Kdo je pro? Pr- proti. Liberálové jsou pro? Přijato. Odstavec 16, budget, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pr- pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Mm, já myslím, že to bylo jasně zamítnuto, ale pokud chcete, tak můžeme. Ověřujeme odstavec 16, druhá část. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Stále ještě velká řada kolegů neodhlasovala. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Rozpočet, kdo je pro? Proti? GUE jsou proti. Zamítnuto. 18. Budget, první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Ověříme to. Hlasujte prosím. Odstavec 18. Budget, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis Y. Nebo pan předseda se ještě ujišťuje, zda jsme něco nepřeskočili. Takže druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit, prosím. Zahajuji hlasování. Budget 19, druhá část. Odstavec 19, druhá část. Budget vypadá to, že o této části se má hlasovat. Podle toho oficiálního seznamu končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní text, odstavec 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AB. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato. Kompromis AC. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Drželi se? GUE je proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh 18. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď původní text, eh, bod odůvodnění 1. Souhlasíte, abychom o těchto bodech hlasovali unblock? Můžeme hlasovat unblock? Dobře, takže 1 až 10 hlasujeme v bloku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis Z, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bylo to dovolnění 11 až 15. Budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní máme závěrečné hlasování. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 20 proti, zpráva je schválená. Gratuluji zpravodaji. Now we move to the Kylie. A dostáváme se ke zprávě kolegyně Kylie. Nejprve Kylie, poté Ludvigson. Dobře? Takže začneme. Kompromis A. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, Přejato. 49 pro, proti, ověříme, 49 ověříme, zahajuji hlasování. o jednoho člena EPP, o dva členy EPP máme navíc. Končím hlasování. Přijato. O kterém návrhu jsme hlasovali? 49. A bylo to schváleno. 50. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování u padesátky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro?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 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme to ještě jednou. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis C. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 62. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis D. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 72. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E plus F pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti. Ověříme. 82 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 83 pro. Proti zdrželi se přijato. Původní text, odstavec 5 pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 87. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89. Pro, proti, SAD nevidím vaše ruce, takže zahajuji hlasování o 89. O jednoho poslance za EPP zde máme navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 90. Pro. Proti. Ověříme. Ověříme devadesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 91. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text. 91 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text? Pro. Proti. Myslím, že jsme to zamítli. Ověříme ještě jednou původní text, zahájí hlasování. O jednoho poslance za EPP máme opět navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, Byla zde žádost o oddělené hlasování u pozměňovacího návrhu 108, takže 108 hlasujeme. Zdá se, že tento požadavek zde zasněl. Je to, je možné o tom hlasovat samostatně, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Tak, strčil se někdo? Zamítnuto. 110. Stejná záležitost. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis I. První část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 125. Pro. Proti. Ověříme. 125. Zahajuji hlasování. Dobře, zahajuji hlasování ještě jednou. Končím hlasování. Zamítnuto. 126. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro,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 Ne, to byl návrh, který byl stažen. 148. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M. Pro? Ano, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, Promiňte, říká pan předseda. 169. 169. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 169. Omlouvá se pan předseda. Opakujeme to ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že jsme to přijali, ale ověříme, protože to je trochu, je to teda ten, ten původní text, takže hlasujeme nyní. Končím hlasování. O jednoho EP, za EPP máme navíc, teď končím hlasování. Přijato. S jedním hlasem. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to odmítli, ale ještě jednou 212 ověříme, zahajuji hlasování. O jednoho za IPP e máme zase navíc. Končím hlasování. Přijato. Jedním hlasem. 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 217 pro, proti, ověříme. 217 ověříme, zahajuji hlasování. Zase jeden poslanec za e navíc. Končím hlasování. Přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. 192. Je to ústní pozměňovací návrh pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Čili teď 192 bez toho ústního návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis kvé. pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijato. 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato. 229 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. 229. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. 230 <coughs> pro. Proti zdrželi se přijato. 231 pro. Proti zdrželi se Ověříme. 231. Zahajuji hlasování. Opět o jednoho poslance za EPP máme navíc. Dále o dva, není o jednoho, není je to v pořádku. Končím hlasování zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 247. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 248 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, pro. 249 vypadlo, takže kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, přijato. 264 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 265. Je to celá skupina návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Opět o jednoho poslance z EPP máme navíc. skončím hlasování. Přijato. Takže kompromis X. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 281. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Takže 294 musíme o tom hlasovat, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 285, kde je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 286 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 287 pro, promiňte. 287. To bylo staženo? Dobře. 289 pro. Proti. Ověříme. 289. Zahajuji hlasování. Myslím, že jsme to schválili, uvidíme. O jednoho poslance za EPP máme navíc. Končím hlasování. Přijato. Jedním hlasem. 294. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 295. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 296. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení. A návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. původní ustanovení B, původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 30 je, dobře, ověříme, ověříme 30. Byla to jasná většina, ale ověříme. 30. Zahajuji hlasování. O jednoho člena EPP máme opět navíc. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 31 pro,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 Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato a závěrečné hlasování budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Věru jednoho poslance za EPP máme navíc. Pořád o jednoho. Končím hlasování. 46 pro, 9 proti, 5 se zdrželo. Tím pádem Blahopřejeme zpravodaji a zprávu jsme schválili. Now we put to the vote. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy zpravodaje Markuse Ferbra udělení absolutoria za rok 2013 Evropský orgán pro bankovnictví. Můžeme? Jdeme na to. Odstavec 1, původní text, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. 1A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozdělací nám číslo 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečné hlasování jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 46 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Eh, zpráva byla přijata a já blahopřeji panu zpravodajovi a nyní se dostáváme k hlasování o zprávě udělení absolutorio a psaní absolutoria z 2013 pro EIOPu. Odstavec 1, kde pro, proti, přijato, 1A, pro, proti, drželi se. Přijato, kompromis A, kde pro, proti, drželi se. Přijato, původní text, odstavec 3, kde pro, proti, drželi se Přijato. Kompromis B, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis C, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis eh, pardon, eh, poznací číslo 15, kde pro, proti, budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Patnáctou změnou? Kdo pro? Proti? Zdržuje se. Přijato. Osmnáct? Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Devatenáct? Kde pro? Proti? Přijato. Dvacet? To odpadá. I 23 odpadá, takže konečné hlasování, kdo je pro? Eh, pardon, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Oh, <laughs> no <laughs> Lazy tricks. Oh, <laughs> Vote is closed. Končím hlasování. 48 pro, 11 proti a tato zpráva tady byla přijata. A teď eh, poslední zpráva, údajně osoby tedy Ezně, ostavec 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato, eh, kompromis A, kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se přijato, ostavec 3, původní text pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5, tedy pozměňovací 5, přijato, kompromis B, pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis C, pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis D, pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh 18, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato, 20, pro, proti, zamítnuto, 21 pro, proti, přijato, 22 odpadá, pardon, všechno odpadá, takže konečné hlasování. Můžete hlasovat. Yes, roll call vote. Vote is open. One EPP too many. Je tady jeden zástupce EPP navíc. Končím hlasování. 43 pro, 11 proti, 4 se drželi tím byla i tato zpráva přijatá, byla při panu zpravodajovi. Ještě potřebujeme jednu minutu před eh, hlasováním o zprávě Ludvigson, takže na minutu přerušuji, nevím proč, ale evidentně musíme udělat malou přestávku. Ano, musíme ak- získat aktualizovaný hlasovací seznam S a D. Takže přerušuji schůzi.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 We can start, everybody's okay. Takže začneme. Všichni jsou připraveni. Kompromis A. První část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Znáte návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. SAD pro, ano, takže přijato, kompromis B, ne pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato kompromis I. Ne pro? Proti? Zdrželi se. Přijato kompromis J. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato kompromis K pro, proti, drželi se přijato. Kompromis L, kdo je pro. My chceme stáhnout naši žádost o rozdělené hlasování. Takže celý eh, kompromisní návrh L. ECR eh, trvá na své žádosti nebo také ji stahujete? tak. Takže Takže trváte na svém žádosti o hlasování. Takže nejprve první část o kompromisu L, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato pozměňovací návrh číslo 61, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 62, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 196, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis M, první část. Budeme hlasovat jmenovitě o té první části, můžete hlasovat.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 Preventive check. Takže preventivně ověříme to hlasování a budeme tedy hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. Možná je to nezvyklé, ale v jednacím řádu není upraveno jmenovité hlasování.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 Končím hlasování. Velká většina pro. Druhá část. Za pro. Je tam ústní pozměňovací návrh. Za pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. Vložený ATP e a ECR. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Chce to někdo ověřit?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 we don't need to make a call for objection. So if seven object, otherwise we... Pokud je tady, pokud jsou tady námitky, tak to věříme. Teď hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Nebo ještě ne, protože nikdo ještě nechtěl hlasovat. Končím hlasování. Jste si jistý, že to tak můžeme dělat, že to tak je právně přípustné? Toto je hlasování o textu, takže to, na co se ptáte, se vůbec nesouvisí s postupem hlasování. Co vám není jasné? Já jenom říkám, že jsem překvapená tím, že parlament může omezovat eh, právo iniciativy komise. Myslím si, že ústavní, eh, pardon, soudní dvůr by to nepovažoval za přípustné. Myslím, že teď je na tuto diskuzi příliš pozdě. Ale můžete hlasovat proti, když se vám to nelíbí. Končím hlasování. Takže zamítnuto. A teď úvodní ustanovení, nejprve úvodní číslo dvě. kdo je pro, proti, Je to tedy pozměňovací návrh 64 je pro, proti. Zdrželi se. Věříme. 64 můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro? EPP je pro u N. Ano. Takže přijato. Začal číslo jedna, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Liberálové, neviděl jsem ruku nahoře. Jste pro nebo proti? přijato. 170, kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. To dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis O. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis P, chcete ověřit 72, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis Q, nejprve jako první část, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 78, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? proti, drželi se přijato, 79 pro, proti, drželi se zamítnuto, 80 pro, proti, drželi se přijato, kompromis R, kdo je pro, proti, drželi se přijato, kompromis S, pro, proti, drželi se přijato, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací na číslo 10, ne pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní o hlasování o celém pozměněném textu jmenovitě.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 Takže přistupme k minutem hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 38 pro, 16 proti, 5 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Gratuluji panu zpravodajovi. Můžeme tím ukončit naši schůzi. A ve čtvrtek se bude hlasovat v 9 hodin o peněžních trzích, takže prosím buďte tady včas, protože to je velmi důležité hlasování. Tím končí naše schůze.